si třeba žádat si vydání evropského novináře nebo Turecko, anebo je unést toho evropského novináře. A co je potom na to? Potom řeknete, ano, on porušil uh, nějaké státní tajemství Iránu nebo Turecka a podobně. Tak nehrajte si na uh, eh, Honce a Piláta, když zde dochází k křižování evropských hodnot. Děkuji, Ana Gomeš na vás má modrou kartu, přijmete ji? Děkuji, paní Gomeš. Já souhlasím s kolegou v tom, že toto je politický orgán a můžeme něco politicky posoudit a to činíme. Říkáme, že by zde nemělo být vydání do USA. Ale my také očekáváme, že soudy a Británii nebo starý, se, se, jsou vážány eh, kartou základních práv a evropskými smlouvami. A je to tedy na právním základě, nikoli na politickém základě, kdy očekávám, že bude zabráněno vydáno de země, kde je stále ještě Eh, trest smrti. Souhlasíte, pane kolego? Ano, souhlasím. Musíme se vyjádřit, eh, máme zde neustálá vyjádření. Vyjadřujeme se o Venezuele, o Turecku. Naprosto všem se vyjadřujeme. No, paní kolegyně, vy hovoříte o eh, soudním právním řízení. Bylo to respektováno u jiných zemí? Neustále intervenujeme a máme nějaká stanoviska. Proč tedy ne nyní v tomto případě? protože eh, britská eh, vláda je v chaosu z důvodu Brexitu a nyní se snaží tomu vyhnout nějakým Assange exitem. To není správné, protože jsme politici a musíme se vyjádřit, jestli jsme pro vydání, anebo ne. Děkuji a byla jste vyzvána, takže máte možnost, máte možnost zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost zareagovat. Toto je právní záležitost a to je vše. Tečka. Pokud eh, hájíte to, aby politici zasahovali do právního procesu, no tak to je možnost vašeho názoru. Nicméně já s tímto názorem jaksi nesouhlasím, ale je to vaše výsada uvádět i takovýto argument, ale to naprosto v rozporu s tím, jak jsou organizovány západní demokratické instituce. Oddělení exekutivy a eh, je naprosto zásadní. Děkuji paní Ana Miranda za zelené a, nebo její zástupce. Já bych ještě přece jenom měl otázku. A co třeba potom ty procesy v Turecku? Je Turecko v právu, když říká, toto jsou právní kroky a musíte prostě eh, respektovat procesní právo Turecka? A proč tady neustále se vyjadřujeme proti právním krokům Turecka tady? Tak já toto teď ponechám jako retorickou otázku, nebo na to chcete zareagovat? Jenom chviličku. To, co zde kolegové eh, tvrdí nebo hájí, že Eh, britská vláda by měla zasahovat do právního procesu v Anglii. To, co říkáte o Turecku, tak eh, že by se usilujeme o vněšování se do tureckých záležitostí. Já plně souhlasím s vaším kritikou v souvislosti s Tureckem a byl bych rád, kdyby moje vláda a jiné dali jasně najevo, že Turecko nikdy nebude členem EU, ať už v ní bude Spojené království nebo nebude. Děkujeme kolegové, vyslechli jsme obě strany, ale nyní dostane slovo Ana Miranda za zelené. Já děkuji za vaši výměnu názorů pondělí jsem se sešla s Assangem, eh, na, no, měla se jít na ekvádorské ambasádě, nebyla snad protože byl zatčen, ale eh, je tady třeba také mít právo na azyl. Právo na azyl je v případě, že někomu hrozí trest smrti. A my nechceme Assange jenom zachránit před elektrickým křeslem, ale také ho chránit před uvězněním kvůli tomu, že uplatnil svobodu tisku v zemi, kde by ho nečekal spravedlivý soud došlo k porušení eh, principu azylu, eh, který eh, má chránit základní práva. Zde tomu člověku hrozí, hrozí trest smrti nebo dlouhé roky ve vězení kvůli tomu, že poukázal na zneužívání moci a porušování základních práv. Britská vláda nevyžaduje od USA garance, že nebude uplaněn trest smrti. A eh, dopisy, eh, které eh, jsou zmíněné v dopisech ekvádorského velvyslanectví, říkají o tom, že tady není žádný závazek nebo garance toho, že Julian eh, Assange nebude vydán do USA. Spojené království nikdy nepoš, ne, neposkytlo žádné záruky, nevydání a my kritizujeme eh, toto eh, předání Assange, které bylo koordinované mezi Ekvádorem, Spojeným královstvím a USA. Je to ostudné. Assange nemá být vydán do USA. Pokud bude vydán, tak jakýkoliv investigativní novinář bude ohrožen, protože poukazuje na nespravedlnost zneužívání moci a korupce. Děkuji.

A nyní dávám, protože nemáme další řečníky, tak dávám slovo paní Jourové, aby zareagovala. Paní předsedkyně, vášené poslankyně a poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu. Já bych pouze zopakovala, že plně důvěřujeme nezávislosti a profesionalitě soudu ve Spojeném království a také bych chtěla připomenout, že základní práva a právo na spravedlivý proces. Věřím tedy, že bude plně eh, dodrženo v této zemi. Děkuji velice za tento závěrečný příspěvek a na závěr dávám slovo paní eh, zástupkyni rady. Na závěr, dámy a pánové, bych vám chtěla poděkovat za příležitost, že jsme mohli diskutovat o tomto velice naléhavém tématu o případu a budeme samozřejmě dále sledovat vývoj pana Juliana Assange. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A tímto uzavírám rozpravu. Dokončili jsme všechny body našeho pořadu jednání a budeme pokračovat v naší práci zítra v 8.30. Děkuji. Program byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu. Takže končím eh, dnešní jednání. Děkuji vám za práci.